právní výbor doporučuje žádné námitky proti přeneseným pravomocem. Proti tomuto doporučení by nebyly podány nábytky ve lhůtě 24 hodin, takže toto doporučení eh, podle článku 105.6 jednacího řádu za přijaté. Společně se přijatými texty bude zítra 18. dubna zveřejněna.